Pani przewodnicząca! <clears throat> Vítám Państwa bardzo serdecznie. Dámy a pánové, srdečně vás opětovně vítám a zahajuji další část našeho parlamentního zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání, jakože texty máme k dispozici, jsou nějaké připomínky, co se týče tohoto textu jsou nějaké poznámky? Není tomu tak, proto bych vás rád informoval, dámy a pánové, o tom, že je tímto zápis ze včerejška schválený. A dalším bodem na našem dnešním programu je otázka k ústnímu zodpovězení.